Dále se dostáváme k dalšímu bodu pořadu jednání a to je prohlášení Rady a komise k otázkám Iránu. A já nyní předávám slovo za radu panu Biltovi. Well, Mr. Děkuji, pane předsedající, paní komisařko, vážení poslanci, vážené poslankyně, je mi ctí zde před vámi vystupovat eh, dnes poprvé. Předpokládám, že se ještě mnohokrát uvidíme v nadcházejících měsících a budeme hovořit o celé řadě záležitostí. Tentokrát máme na pořadu dne nejprve Irán. Než se pustím do věcné stránky, dovolte, abych nejprve vyjádřil naši upřímnou soustrast Iránu v souvislosti s dnešní tragickou nehodou. Je nám upřímně líto ztráty lidských životů a vyjadřujeme svoji účast všem postiženým touto tragédií. Otázka Iránu samozřejmě má vysokou prioritu na programu švédského předsednictví. Souvisí to s výsledkem prezidentských voleb a s otazníky, mám-li to eh, říci mírně, které eh, se objevily v souvislosti s těmito volbami a také samozřejmě nás nepokojil ten následující politický vývoj. Myslím si, že všichni víme, že Evropská unie zaujala jednoznačné razantní stanovisko, pokud o tyto události. Opakovaně jsme uvedli, že eh, otázka eh, spravedlivých voleb, to je záležitost pro iránské úřady, ty to musí prošetřit a prověřit. Také jsme jednoznačně zareagovali na události eh, v ulicích Teheránu, odsoudili jsme násilný zákrok použití síly proti pokojným demonstrantům. Odsoudili jsme zásah proti novinářům, médiím, komunikačním sítím a demonstrantům. To vše jde nejenom proti normám a hodnotám, které my ve světě představujeme a hájíme, ale také to jde proti přání po otevřenější a reformované společnosti, které bylo vyjádřeno tolika Iránci. Nicméně tady se trváváme v rámci své eh, zásadové politiky. Jde nám o nový, lepší vztah eh, s Iránem, s tímto národem, s touto zemí, která mnoho přispěla k rozvoji světa jako celku a k rozvoji svého vlastního regionu. A my doufáme, že v nepříliš vzdálené budoucnosti se objeví příležitost pro takovýto kvalitativně nový vztah. Eh, než uzavřu, rád bych ještě se zmínil o jedné věci, která nás již dlouho, eh, kterou se již dlouho zabýváme, a totiž, že iránské orgány zadržely celou řadu lidí, kteří jsou pracovníky evropských misí a také některé evropské občany. My jsme neustále v kontaktu s iránskými úřady ohledně této věci. E, zvažujeme možnost obvinění e, iránských úřadů z nepodloženého zadržování. Já i nadále tady budu působit na iránské orgány všemi možnými cestami, tak, aby se e, tato věc vyřešila pro nás uspokojivým způsobem. To znamená, že tito lidé budou propuštěni. Děkuji za pozornost. Děkuji, pane Bilte. Slovo nyní dostane paní komisařka Eštnová na pět minut, prosím. Ano, samozřejmě jsme flexibilní. Děkuji, pane předsedající. Je to pro mne první možnost poblahopřát všem nově zvoleným poslancům Evropského parlamentu. Jménem komise bych ráda uvedla, že se velice těšíme na konstruktivní spolupráci eh, s vaší sněmovnou včetně spolupráce ohledně některých naléhavých eh, mezinárodních výzev. Předmětem dnešní rozpravy eh, je právě jedna taková výzva. Moje kolegyně Benita ferro je tento týden eh, na služebních cestách, takže jsem byla požádána, jsem velice ráda, že mohu dnes se jménem v parlamentu vystupovat. Tento parlament se dává důležitou roli v udržování a rozvíjení vztahu mezi Evropskou unii a, Isla- a Iránskou islámskou republikou. Eh, výměny eh, parlamentních delegací již v minulosti sehrály důležitou roli při prohlubování vzájemného porozumění. Parlament také sehrál svoji roli při zavedení několika instrumentů, eh, které posloužily jako základ pro důležitou činnost EU e v Iránu. A my v komisi doufáme, že i do budoucna budeme moci tyto nástroje plně využívat v nadcházejících letech. Nicméně dnešní rozprava je vyvolána nedávnými prezidentskými volbami v Iránu a událostmi, které po nich následovaly. Jak již uvedlo předsednictví, eh, vývoj, politický vývoj v Iránu eh, je záležitostí Iránců samotných. Není pochyb o tom, eh, že tyto události měly širší význam a proto je musíme sledovat. Evropská unie zaujala jednoznačné stanovisko k situaci v Iránu po prezidentských volbách a setrvala jednotně na svém stanovisku. Vyjádřili jsme eh, plný respekt vůči svrchovanosti Iránu, nicméně jsme vyjádřili znepokojení eh, ohledně násilí po volbách, eh, tak jako činíme vždy v případě každé země, kde jsou životy zbytečně kráceny či ohroženy jakákoliv obvinění z naší účasti či podněcování k protestům a k demonstracím jsou nepodložená. Nicméně potlačení měnových demonstrací, e, své volné zadržování a omezování činnosti médií představuje porušení práv, které není možné shledávat jako výlučně e, vnitropolitickou záležitost dané země. Komise, e, se, komise je přesvědčena o nutnosti pokračovat v dialogu. Tak tomu bylo před volbami a je tomu tak i nyní. Evropská unie a Irán mají mnoho e, společných naléhavých zájmů, včetně boje proti e, nedovoleného obchodu s drogami a e, podpory afgánským uprchlíkům. Tyto věci si žádají i nadále náš společný zájem a společný spolupráci. Doufáme, že Irán bude sdílet toto stanovisko. Komise chce i nadále uplatňovat instrumenty nástroje společenství pro konstruktivní činnost v Iránu. Chceme prohlubovat zájemné porozumění tím, že budeme například pokračovat ve spolupráci prostřednictvím eh, akademických výměn v programu Erasmus Mundus. Jsme přesvědčeni o tom, že Evropská unie by měla ponechat veškeré dostupné komunikační kanály vůči Iránu otevřené. Snažíme se tedy zapojit Irán všude, kde je to možné, ovšem činíme tak obezřetně a jsme otevřeni rozvíjení spolupráce a jejímu obohacování do budoucna. Eh, těch naléhavých otázek, které chceme řešit s iránskou vládou, je mnoho. Některé jsou velmi vážné. Apelujeme na iránskou vládu, aby eh, se snažila prostřednictvím dialogu eh, řešit s námi sporné body. Jedině diskusí o těchto sporných bodech v duchu vzájemné úcty můžeme doufat v nalezení řešení. Evropa nikdy se neuzavírala vůči takovýmto diskusím a i dnes tomu není jinak. A konečně, pane předsedající, ráda bych se připojila k předsednictví a vyjádřila svoji soustrast rodinám Iránců a Alenů, které byly postiženy dnešní eh, leteckou nehodou. Děkuji vám, paní komisařko. A nyní otevíráme rozpravu. Jako první promluví Sarius Volský. Dvě minuty, prosím. Děkuji, vážený pane předsedo. Pokud jde o AFE, dá mimořádné, mimořádné jednání AFETu eh, minulou, minulou středu, rád bych o tom hovořil, protože jsme ještě neměli čas, aby se sešel nový výbor. Všichni známe všechna fakta, čili nebudu hovořit o jednotlivých informací. My, Evropská unie, by měla podporovat Eh, lidská práva, měla by sledovat situaci porušování lidských práv Iránu a měla by volat potom, aby Irán se zodpovídal z tohoto násilí. My v našem výboru i v delegaci pro Irán jsme se minulý týden sešli s představiteli občanské společnosti Iránu. A toto je pro nás nesmírně důležitý aspekt. Podporujeme vyjádření a pozici, kterou eh, zaujala rada i komise. Rovněž ale chceme, aby rada zajistila to, aby členské státy a velvyslanci poslanci v Teheránu rovněž plnili veškerá pravidla, která se týkají eh, boje proti mučení a boje za lidská práva. Rovněž eh, chceme informovat Evropskou komisi o tom, že bychom měli využít veškeré prostředky, tak abychom podpořili především občanskou společnost v Iránu, nejenom prostřednictvím našich nástrojů pro lidská práva. A zároveň bychom se měli zapojit do dialogu s občanskou společností eh, v boji proti obchodování s drogami, dále na akademické půdě výměny, eh, žurnalisté a tak dále. To jsou pouze pří, základy, které by mohly podpořit kontakty mezi našimi národy a mohly by podpořit i svobodu vyjadřování. Ano, samozřejmě, my chceme, aby jsme podporovali lidská práva, nechceme, aby došlo k nějaké izolaci, dialog ano, i když tento dialog bude asi obtížný. Dochází k velice obtížnému období v Iránu, základní, základní otázky ještě nebyly zodpovězeny a ptáme se, jaká je cesta vpřed. Sankce to je jedna z možností. Evropská unie ovšem musí najít nějakou možnost to opětovného zapojení, dialogu s Iránem v této oblasti. Musíme vytvořit novou důvěru a silný diplomatický proces. Myslím si, že čas opravdu nazrál. A my, měli bychom rovněž podpořit Evropskou komisi ve všeškerém tomto úsilí. My na straně Evropského parlamentu bychom měli udělat všechno pro to, abychom posílili mm, diplomacii, naše vztahy s Iránem i prostřednictvím ostatních kolegů. Děkuji. Děkuji, Sariuši Volsky. Hovořili jste za skupinu EPP. A nyní dostává slovo zástupce Progresivní aliance socialistů a demokratů, pan Howitt. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Pokud jde o výsledky iránských voleb, není pochyb o tom, že stovky desítky lidí byly zraněni, desítky lidí byly uh, eh, zabiti v protestech, v průběhu protestů, které proběhly v této zemi po volbách a že tisíce lidí, zdá se, jsou zadržováni eh, jakožto političtí vězni a proto zde v Evropském parlamentu bychom měli opravdu odsoudit toto zneužívání, porušování lidských práv, podobně jako eh, odsuzujeme to, že se brání volnému přístupu k informacím. Pak jak už se o tom zmínil pan Záriuš Volský minulý týden na výboru AFED, eh, jsme si uvědomili a informovali o tom, že jedna z nejlepších, z nejlepších způsobů, eh, jak postupovat v této oblasti, je mm, mít na místě pozorovatele. Evropská unie má velice dobré výsledky na tomto poli a my bychom měli jasně říci, že Evropská komise bohužel neměla pocit, že by mohla vykonat kvalitní práci v tomto ohledu a právě proto eh, my můžeme říci, že my naopak nemáme důvěru ve výsledky a ve výsledky prezidentských voleb. Ano, eh, mnoho lidí eh, bylo zadrženo, jsou porušována lidská práva. My samozřejmě myslíme na tyto oběti, ovšem já si myslím, že bychom měli, měli rovněž nemáme zapomínat na člověka, který eh, je zadržován, který je zadržován ve věznici eh, velice nepřijatelným způsobem a zároveň je eh, zároveň francouzští studenti, kteří zde byli zadrženi. A my bychom měli všichni opravdu podpořit tyto země a společným úsilím se snažit reagovat na situaci v Iránu. Je mi velice líto, že britská národní strana poprvé vystoupila k prostřednictvím poslance, který hovořil o chemoterapii, islámu a podobně, o různých těchto přirovnání, které ovšem neznamenají to, co si myslíme my u nás v, v Velké Británii bychom měli postupovat i proti taky, takovým prohlášením, přesně jak postupuje proti ostatním nepravostem ve světě. Děkuji. Děkuji, pane Howite. A nyní dostane slovo Alde. Na dvě a půl minuty pan Nejc Uitenbrok, prosím. Voorzitter, raadsvoorzitter, collega's. Pane předsedo, milé kolegyně, milí kolegové, Irán je velkou zemí s velkou mírou mladého obyvatelstva a také s dlouhou historií a zajímavou kulturou. Irán kromě toho také leží v jedné z, nej, z nejdůležitějších oblastí světa. Už z těchto důvodů, ale také proto, že soucítíme s lidmi, nás to, co se v Iránu děje, nenechává lhostejnými. Evropští liberálové nezastávají vynucenou změnu režimu, ale přesto jsme toho názoru, že všechny národy světa, a to i iránský národ, musí mít právo zvolit si svého vlastního politického vůdce a také ho svrhnout pokud neplní svou funkci. A za dnešního režimu v Iránu už ty volby tam neodpovídají mezinárodním standardům svobodných voleb. Tomu, nebylo tak, tomu tak také nebylo u posledních prezidentských voleb. I přesto, že Irán je do silné míry omezen, máme zde silné velké části obyvatel, které Eh, tu situaci neakceptují, vycházejí do ulic a demonstrují. Také kontrola a přeskum eh, volebních výsledků nepřesvědčilo tuto veřejnost a protestovali tedy dále. Tento protest byl ale násilně přerušen a my tento proces odsuzujeme iránským úřadům. Také posíláme zprávu, že mají okamžitě ukončit tyto procesy. Máme zde také zahraniční novináře a to jejich věznění, to musí být také okamžitě ukončeno. Milí kolegové, pane předsedající, pane předsedo rady, milá komise, režim, který postupuje tímto způsobem proti svému vlastnímu obyvatelstvu ztrácí legitimitu a to nejen ve vlastní zemi, ale i v mezinárodním kontextu. Obzvláště tragické je to, že ty dramatické události, které se odehrávají, se dějí v době, kdy americký prezident prohlásil, že je připraven vést s Iránem dialog. Irán zde možná ztratí historickou šanci a sice zaujmout na světové scéně roli, která by pro něj byla velmi důležitá. Děkuji. Děkuji, za to, že jste dodržela, dodržela čas. Děkuji vám, že jste dodržela řečnickou dobu a slovo nyní dostává pan Kohn Bend za ale Evropskou alianci. Dvě minuty, prosím. Paní komisařko, vážení kolegové, vážené kolegyně, když eh, se nějaký národ snaží o své osobození, eh, zaslouží si naše přání úspěchu, naše solidaritu. Platí to pro iránský lid, protože i u těchto voleb jsme viděli, že Iránci eh, nalezli tu příležitost, jak vyjádřit svoji vůli po svobodě a demokracii. Je pravda, že máme určité zájmy, kvůli kterým bude nadále pokračovat dialog s tou teroristickou iránskou mocí. Ale zároveň eh, to se nemůžeme tvářit, jako kdyby se nic nedělo. To, k čemu došlo v Teheránu, je strašlivé. Eh, mučení v iránských věznicích je každodenní záležitostí. Eh, nejde pouze o britské občany, jde o Iránce. Iránci jsou každodenně eh, ve věznicích u sebe doma mučeni a Evropa na to musí poukazovat. Já vím, že je obtížné nalézt vyváženost mezi zájmy Iránců a obranou eh, svých vlastních, našich vlastních zájmů, které nejsou vždy totožné. Já vím, je to složité, ale musíme zdůraznit, že prostě každodenně myslíme na Iránce a stojíme při nich. A já žádám poradě a po komisi, aby zanalizovali účast a odpovědnost Nokia a Siemensu v souvislosti s potlačováním práv iránského lidu a s tou represí, která je v Iránu uplatňována. Není přece možné, aby velké evropské podniky dávaly iránské moci možnost k potlačování svobody a vůle po svobodě ze strany Iránců. Děkuji, pane Konvendete. Dokonce jste nám ušetřil 10 vteřin. Dokonce jsem ušetřil 10 vteřin. Naším dalším eh, vystupujícím je pan Stevenson za ECR na na půl minuty. Děkuji, pane předsedající. My tady dnes sedíme a hovoříme o nedávném, eh, nedávných demonstracích v Iránu. A uvědomujeme si, že minimálně 50 z těch eh, studentských lídrů a demonstrantů bylo prostě oběšeno iránskými úřady, že více jak 200 lidí bylo na ulicích zabito, včetně Nedy, která se stala mezinárodním mocným symbolem brutality eh, postupu eh, iránského režimu proti svému vlastnímu národu. A my Eh, se i nadále těšíme ze svého postavení největší obchodního partnera pro iránskou vládu, ale domníváme se skutečně, že peníze jsou důležitější než lidské životy. Proč nejsme připraveni zavést razantnější sankce? Proč my jako parlament rušíme svoji delegaci pro vztahy s Iránem, která v každém případě za uplynulých pět let eh, se stala pouze hlásnou troubou eh, iránského velvyslanectví v Bruselu a byla hambou pro evropské instituce. Zrušme tuto, eh, zrušme tuto delegaci a začneme hovořit tvrdě s iránskými orgány. To je jediný jazyk, kterému oni rozumějí. Děkuji, pane Stevensone. A nyní pan Scholz za frakci GUE NGL na jednu minutu, prosím. Děkuji vám, pane předsedající, paní komisařko, páni ministři, kolegyně, kolegové. Skupina GUE NGL je znepokojena situací v Iránu. Brutální zacházení s demonstranty nás také znepokojilo. Jsme znepokojeni také těmi začenými, začenými a požadujeme okamžité propuštění. To také požaduje celko, celkem Evropský parlament ostatní státy a média nám ukazují, jak se tam e, zachází s iránskými občany. Irán rozho- rozhodně nemá právo postupovat takto. No i skupina tuto strategii odsuzuje. Reagujeme také na Obamova slova a souhlasíme s tím, že Irán nemá v žádném případě právo na nukleární sílu. Irán je suverénním státem a občané mají právo rozhodovat o vývoji ve své zemi. Vláda tohoto státu musí reagovat na přání svých občanů. Děkujeme, pane Šolci. A slovo dostává další řečník, pan Provera, za politickou skupinu EFD 1,5 minuty. Presidente, congratulazioni per l'elezione. Děkuji, pane předsedo. A srdečně vám blahopřeji k tomu, že jste byl zvolen. Zacházení s, občanů, s občany a potlačování informací, pronásledování opozice, Všechno tady to nám ukazuje na nedostatek demokracie. To jsme zažili v ostatních zemích, jako například v Číně, ale v Iránu máme ještě jednu další starost, a to sice situaci, která tam převládá v kontaktu s ostatními sousedními zeměmi, například zacházení s Hezbaláhem v Libanonu nebo s Irákem. Vliv Tehránu na politiku v republice a extremistických hnutí tam, e, to je také znepokojivé. Byl tam dokonce k začení odsouzen zpěvák, který spochybňoval náboženství. E, prezident Ahmadinejad také vždy prohlašoval, že hlavním cílem jeho politiky je zničení státu Izraele. Je také velmi znepokojivé, že Irán vyvíjí nukleární program, který není pod mezinárodní pro- kontrolou. Irán patří k hlavnímu výrobci ropy a zemního plynu. A proto se musíme ptát, vyvíjíte nukleární zbraně, nukleární sílu proto, abyste utiskovali ostatní sousední země? Evropská politika se musí soustředit na to, abychom tomu zamezili. Musíme také rozlišovat mezi přiměřeným režimem, který může v zemi býti a mezi nějakým rozumným politickým hnutím. Musíme také využít finanční prostředky, které máme jako nástroj, aby nám byly k dispozici pro posílení demokracie občanů. Samozřejmě, že to ale půjde, pokud budeme postupovat sjednoceně. Děkuji, pane Provero. Rád bych řekl, že dnes jsme velmi velkorysý s řečnickou dobou, ale prosím, vždy nepřekračujte ji. Nemůžeme být tolik flexibilní. Ještě rád bych vám to jednou připomněl. A to i kolegovi Proverovi. Není to nic osobního. Slovo nyní dostává paní Kristýna Morvaj za nezařazené. Prosím. Eh, Děkuji za slovo, vážený pane předsedo, dámy a pánové. Já jsem právnička v oblasti lidských práv, mám 20 letou zkušenost na mezinárodní scéně. Proto bych ráda požádala Evropský parlament abychom mohli mít vůbec legitimitu v oblasti kontroly lidských práv, situace lidských práv ve třetích zemích, to znamená mimo Evropskou unii, abychom se nejprve podívali mnohem podrobněji na situaci, která se týká demokracie, právního státu a lidských práv na půdě Evropské unie, především v mé vlastní zemi, v Maďarsku. Ráda bych se s vámi podělila o několik informací. 23. října 2006 došlo k následující události proběhla obrovská demonstrace za účastí asi 100 tisíce lidí, kteří si připomínali eh, revoluci z roku 1956. Toto bylo zorganizováno, tato demonstrace byla zorganizována největší opoziční stranou Fidesz. Její zástupci jsou i zde v Evropském parlamentu, v podstatě vyhráli poslední volby v parlamentu. To znamená, šlo o demonstraci starších lidí, eh, dětí, mladých lidí a brutální maďarská policie brutálním způsobem eh, napadla tento, tento dav lidí, eh, policie na koních, obušky, slzný plyn způsobily závažná zranění stovek lidí Několik lidí bylo ilegálním způsobem zadržováno, mučeno v našich věznicích a od tohoto dne za poslední tři roky, to znamená až do dnešních dnů, kdy 216 eh, mírových demonstrantů bylo nezákonně zadrženo, brutalizováno policií v průběhu těchto tří let při každé možné příležitosti, kdykoliv došlo k protivládnímu protestu, ne v Iránu, ne na půdě Číny či v Hondurasu, ale zde na půdě Evropské unie v Maďarsku dochází ke stejným záležitostem. Masová brutalita policií, policejní zásahy, ilegální zadržování a tak dále. Proto vás prosím, abychom spojili úsilí a bez ohledu na naše politické spektrum, abychom se snažili zjistit, zjistit, k čemu došlo, kdo byl zodpovědný, tak aby jsme dosáhli spravedlnosti pro oběti a my, jakožto Evropská unie, abychom ukončili toto obrovské masové porušování lidských práv na půdě Evropské unie, tak abychom konečně dosáhli legitimity a důvěryhodnosti a mohli, mohli se zabývat porušováním lidských práv, ať už je to v Iránu nebo někde jinde mimo Evropskou unii. Děkuji. Grazie, signora eh, Morvai. Děkuji vám, paní Morvaj. Slovo nyní dostává pan Milian Mon. Dvě minuty, prosím. Já bych rád reagoval na ten Irán. Eh, nejdříve bych tedy rád vyjádřil upřímnou soustrast obětem eh, neštěstí, které se odehrálo dnes. Rád bych se přidal k tomu, co už se o Iránu dnes říkalo. Volby tam nebyly ani svobodné, ani jednoznačné a radikální režim byl tím ještě posílen. Demonstranti byli brutálně potlačeni a novináři tam vůbec nemohli být aktivní. Nedostatek informací, to je samozřejmě podezřelé. Iránský režim se musí srovnat se zhoršením své situace, právě co se týče například imidže. V posledních letech se ukázaly trhliny v tomto režimu a nespokojenost národa roste. A to obzvláště proto, že nestoupají ceny ropy a tím se nezlepšuje situace obyvatel Iránu. Evropská unie musí postupovat sjednoceně a musíme zasáhnout, musíme reagovat na situaci lidských práv a prověřit, jak bychom mohli podpořit lidská práva v Iránu. Musíme podpořit demokracii a lidská práva. Evropská unie zde nesmí zaváhat. Musíme se také dívat na nebezpečí, které představuje nukleární program pro celý region. Evropská unie a evropské státy musí spolupracovat. To je tedy také prioritou švédského předsednictví. Musíme se také bavit se Bezpečnostní radou Ruska a musíme postupovat sjednoceně. Společenství musí hovořit jedním hlasem. Rád bych také připomněl summit G8 z minulého týdne. Události minulého týdne nám ukázaly, že extremismus a radikální režim v Iránu je nepopiratelný. Nemůžeme připustit, aby tento režim dostal do rukou jaderné zbraně. Děkuji panu Milanu Monovi. Slovo dostává Muniz de Urquiza. Dvě minuty, prosím. Děkuji, pane předsedající. Vážení zástupci Rady a komise, to je moje první vystoupení v Evropském parlamentu a rád bych vyjádřil své potěšení nad tím, vyjádřila své potěšení nad tím, že ta rozprava o Iránu se, netýk, se nevede jenom proto, že e, Irán byl na předních stránkách novin, protože tam byl brzy nahrazen situací v Číně, v Hondurasu, za summitem G20 a dalšími událostmi, ale myslím si, že my v Evropském parlamentu bychom se neměli řídit pouze tím, co se objevilo v novinách. E, naše instituce má určitou povinnost. Tou povinností je důslednost důslednost ve výkonu dohledu nad evropskou zahraniční politikou a zejména politikou v oblasti lidských práv. To znamená, máme povinnost přeskumu u všech nástrojů, instrumentů, které má EU k dispozici v této oblasti. Pokud je o Irán, neměli bychom zcela oddělovat diskusy o jaderném programu a o nedostatečném politickém dialogu o lidských právech. Strukturovaný dialog o lidských právech byl pozastaven od roku 2004. nemáme obchodní dohodu, která by byla podmíněna určitými demokratickými zákony a mechanismy a prostředky na monitorování situace v oblasti lidských práv v Iránu eh, jsou velmi malé. Eh, potřebujeme využívat ty instrumenty, které máme k dispozici. Eh, někteří volali po úplném přerušení vztahu s Iránem. Proto my nejsme. My jsme samozřejmě proti politickému útlaku a omezování svobody projevu v Iránu, ale nedomníváme se, že bychom měli přestat ve své snaze obhajovat lidská práva všude ve světě. A pokud něco takového máme činit, pane předsedající, tak potřebujeme dialog, potřebujeme postupovat společně a a dosáhnout jakéhosi spojenství civilizací. Doufám, že se to radě podaří. Děkuji. Děkuji. A nyní předám slovo paní Rozbakové na jednu minutu. Děkuji vám, pane. Děkuji. Došlo v Iránu již mnohokrát k porušení lidských práv, docházelo k tomu i v minulosti. Teď vidíme eh, další ukázku stejné věci a myslím si, že je nejvyšší čas, abychom konečně učinili něco konkrétního, něco hmatatelného, protože Iránci hladovějí po svobodě, vyšli do ulic, to znamená, že je zde určitá odpovědnost za to svrhnout kriminální režim, režim, pro který není místo v 21. století. Musíme se zabývat tím, eh, jakou roli se hrává Rada bezpečnosti OSN, musíme se postarat o to, eh, aby ti, kdo se dopustili zločinu, byli postaveni před odpovědnost. Pánové Ahmadinežad a nejvyšší UC by měli být postaveni před Mezinárodní soud musíme žádat eh, nějaké, nějaké dozorování svobody ze strany OSN. Na posledním jednání eh, vlastně eh, Iránci, iránská strana zneužila té možnosti. Neměli bychom spolupracovat s diktaturami. Děkuji paní Rozbakové a nyní dávám slovo panu Griffinovi na dvě minuty. Pane předsedající, já jsem byl Ehm, pozorovatelem v Budapešti eh, u těch událostí na připomínku revoluce z roku 56 a mohu potvrdit, že paní doktorka Morvajová právem eh, kritizuje to, že se tady snažíme hovořit o situace v Iránu a nezameteme si před vlastním Prahem, konkrétně pokud o Maďarsko. Eh, určitě se tady objeví pokryci, kteří budou odsuzovat Irán za ty násilné Eh, události, kterým došlo. A přitom David Cameron sponzoruje zločineckou organizaci, která běžně používá zastrašování a násilí vůči eh, občanům Velké Británie. Totež platí pro některé poslance Eh, jak za liberální demokraty, tak za laboristy, tak za konzervativce, které, kteří vynakládají eh, prostředky daných poplatníků na podporu vlastních milicí, kteří zastrašují potom protivníky, například šipkami, kladivy a podobně. A jakkoliv je oprávněná kritika zde eh, adresovaná Iránu, určitě víme, že tady je Eh, velký partikulární zájem o případný vojenský zásah v této zemi. Ať, ať již to jsou ropné firmy, stavařské firmy nebo mulové v Saudské Arábii, ti všichni by chtěli Irán vidět zničen v agresivní válce. Budeme znovu naivní ohledně eh, zbraní masového ničení Neměli bychom připojovat hlas Evropského parlamentu k hlasu válečných štváčů. Není možné, eh, aby došlo k dalšímu nelegálnímu kontraproduktivnímu útoku Západu proti muslimskému světu. Neveďme válku, kterou eh, pokrytecká retorika eh, bude chtít ospravedlnit a pomoci rozpoutat. V Británii potom posíláme se vojáky do takých ničích válek a vracejí se nám domů v rakvích 18-letí chlapci. Děkuji za pozornost. Děkuji, pane Griffine. A slovo dostává pan Kačmárek. Dvě minuty. Paní komisařko, dámy a pánové, smrt nevinných lidí je vždy tragický, když ale umírají ve jménu svobody a demokracie, tak bychom mohli řek, říci, že jejich smrt alespoň nebyla zbytečná. Tak je to tomu v případě obětí v Iránu. Když se střílí na demonstranty, když je zavírají a zabíjejí, je to vždy zlé. Jediná naděje nám zůstává, že tyto události možná politice a veřejnosti ukáží, jaký je opravdový charakter tamního režimu režim, jehož činnosti se odlišují od minimálních standardů na tomto světě. Tento režim má na rukou krev. Musíme se postarat o to, abychom změnili poměry, které nemůžeme akceptovat. V této situaci si musíme klást otázku, co můžeme dělat. Můžeme podpořit návrhy, které už byly vyřčeny, tedy za prvé iránská vláda nesmí používat násilí proti těm, kteří smýšlí jinak takových případech, jako je Irán, musí zasáhnout mezinárodní společenství a dbát na dodržování lidských práv a zaručit je. Za druhé, musíme dbát, aby probíhaly svobodné volby, kam budou připuštěni všichni kandidáti a nejen ti, kteří dostanou povolení kandidovat do voleb. Kromě toho Eh, ti, kteří rozhodují o volebním právu, nemají žádný demokratický mandát. Tam by měli být externí volební pozorovatele, jinak ty volby nebudou mít žádný smysl. A za třetí bychom měli udělat vše, co je v našich silách, abychom našli mírové a politické řešení pro Irán. Tedy musíme podpořit ty Iráňany, kteří si přejí změnu ve své vlastní zemi ty, kteří se postarají o to, že Irán už nebude pro svět představovat žádné nebezpečí. Opozice v Iránu říká, že to, co se v Iránu v současné době děje, je začátek konce současného režimu. Já doufám, že tomu tak bude. Děkuji a slovo nyní dostává Mario Mauro. Může se připravit kolega Kelem. Děkuji. Já bych rád poděkoval švédskému předsednictví za poznámky na začátku. Ty poznámky mi připadaly vyvážené a také vše vysvětlující. A to v souvislosti s rolí, kterou zde v současné chvíli máme. V této souvislosti bych rád udělal prohlášení. Moje prohlášení vychází z toho, co jsme viděli v médiích vychází z následků protestů v Iránu. Irán je teokracie a fundamentalismus zde má hlavní slovo. A to pod záminkou, že slouží bo- Bohu. Ale obyvatelstvo se vyslovilo proti. Máme tu přece docela různé důvody pro tato hnutí. Občané vyjádřili svou vůli, byli potom potlačeni a láska k pravdě a sebeurčení byla oslabena a utopena. Takže i přes ten dlouholetý režim a systematické potlačování Zde máme tu vůli a lásku ke svobodě a demokracii a tuto musíme podpořit, protože za ta celá léta tato vůle nezemřela. Pokud budou evropské orgány postupovat jednotně a rozhodně, neznamená to, že budeme zastupovat geopolitické zájmy, ale že budeme ctít hodnoty které leží u základu evropských společenství, a tedy lásku ke svobodě a pravdě. Musíme podpořit demokrat, eh, demonstranty. Děkujeme, pane Mauro. A nyní dáváme slovo panu Kelámovi dvě minuty. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Došlo k zásadní změně, zásadní změně v Iránu. Naše první závěry by proto měly by následující. Irán není a nebude už nikdy nebude stejnou zemí. Jde o to, že miliony Iránců už nechtějí být rukojmími v tomto totalitárním režimu a skutečně prokázali velikou odvahu. Proto jde eh, o to, zda došlo k nějakému horšímu porušení voleb, než tomu bylo v minulosti. V podstatě v současné době jde o to, že došlo k vyjádření konečně veřejného protestu, lidového protestu a nikdo mimo Irán takovou reakci neočekával. To mi připomíná situaci před 20 lety ve východní Evropě. Zatímco západní vlády předpokládali, že dojde k nějakému dlouhodobě, dlouhodobému spolu žití se sovětským totalitárním systémem. Najednou došlo k milionům uprchlíků, kteří v komunistických režimů se snažili odcházet, napadli, spochybnili systém, který nakonec padl. Proto je důležité, abychom si uvědomili, že náš přístup k Iránu nesmí být stejný jako v minulosti, pouze, že budeme přihlížet ehm, k tomu, že rutinně dochází k porušování a k machinaci ve volba, eh, volbách a tak dále. Za 30 za 30 let tohoto režimu více než 5 milionů skončilo ve vězení a více než 200 tisíc lidí bylo umučeno k smrti. V nedávném období více než 200 lidí přišlo o život. Vlády Evropské unie hmm, příliš váhaly eh, s odsouzením těchto hrozných činů, tak aby přinutili tento systém, aby nesl zodpovědnost za své skutky. Pokud opravdu chceme chránit práva iránského lidu, měli bychom být připraveni postavit se proti diktátorovi. Co to znamená? Znamená to, že bychom měli ubalit určité zákazy na cestování představitelů těchto, tohoto režimu, nebo bychom měli eh, stáhnout naše velvyslance. A před eh, volební eh, období nebo i volby měly probíhat pouze pod dohledem mezinárodních organizací. Děkujeme. Děkujeme, pane Kalane. A dostáváme se paní Kolanské. Jedna minuta. Dear President. Vážený pane předsedo, vážená paní komisářko, milí kolegové, kolegyně, Vidíme, že situace eskaluje v Iránu, dochází k porušování demokracie a narušuje to, nebo může to narušit stabilitu v celém regionu, proto bychom měli vyjádřit naše odsouzení celé situace, ovšem deklarace a prohlášení to je symbolické a občas je to práz, jsou to prázdná slova. Někteří hovoří o nových sankcích vůči Iránu, ovšem diskuze samozřejmě je potřebná, je potřebná nyní diskuse o podpoře demokracie na té nejnižší úrovni v Iránu. Já jsem Polka. A my ve východní Evropě jsme si vědomí toho, jak důležité jsou tyto aktivity eh, pro budování demokracie. Měli bychom přizpůsobit celou situaci politickým podmínkám, ekonomickým podmínkám dané zemi. Ovšem na základě našich předchozích zkušeností, například v severní Africe nebo ve východní Evropě, měli bychom využít tyto zkušenosti, měli bychom je opětovně přehodnotit, tak abychom zjistili, čeho bychom mohli dosáhnout v Iránu, co bychom měli udělat v Iránu a co by bylo efektivní v souladu se stávající situací a stávajícími podmínkami. Ráda bych vám připomněla i to, že pokud chceme vypadat jako důvěryhodný partner, musíme přijmout i určitá opatření vůči Moldavsku, protože velice brzo to bude další test. 29. července proběhnou volby v Moldavsku a EU by měla udělat vše, v jejich, co je v jejich silách, tak aby zajistila svobodné a demokratické volby v této zemi. Není dostatečné pouze hovořit o podpoře demokracie. My v Evropském parlamentu a v evropských institucích musíme postupovat aktivněji. Děkuji vám. Já bych ještě jednou rád zopakoval, že jsme velmi tolerantní, co se týče těch dvou minut, minut ale už to nebudeme dále tolerovat. Rád bych připomněl, že nyní máte 60 vteřin. Pane předsedající, určitě je tomu tak, že musíme kontrolovat volební proces v Iránu. Ale abychom se dostali k nějakému řešení, musíme oslabit sílu tamního režimu, musíme osvobodit zajace. Jde o novináře, ale o i ostatní občany z ostatních zemí, kterých se tato situace týká. Mám respekt eh, k suverenitě Iránu a to bychom měli mít všichni. Měli bychom vládě připomenout, že se musí držet pravidel k dodržování lidských práv mezinárodních ustanovení. Také mě znepokojuje jaderný program Iránu. Irán samozřejmě má právo užívat jadernou energii mírově, ale má také povinnost získat zpět důvěru mezinárodních společenství a dokázat, že aktivity tam mají mírový charakter. Děkuji. Slovo nyní dostává paní Kopa. Rád bych vyjádřila svůj hluboký smutek nad tragickou leteckou nehodou, ke které došlo k Iránu, v Iránu dnes dopoledne. Dnešní rozprava samozřejmě probíhá ve světle voleb z 10. června, ale měli bychom nalézt ten správný tón. Náš vzkaz nesmí být jaksi smíšený. Eh, neměli bychom směšovat výsledek voleb eh, s iránským jaderným programem. Měli bychom si jasně říci, že předmětem dnešní rozpravy je otázka lidských práv a demokracie v Iránu. Eh, neměli bychom nikdy upřednostňovat otázku jaderného programu a zapomínat na problémy Iránců. Musíme se zasadit o pokračující demokratizaci o dotržování základních svobod a obnovit skutečný politický dialog a posilovat naše kontakty s občanskou společností. Samozřejmě objevila se určitá tvrzení ohledně eh, voleb. Měli bychom se také postarat o to, aby tam eh, v Iránu, stejně jako v každé jiné zemi, existovalo právo na spravedlivý soudní proces. Musíme odsoudit násilí a postarat se o to, aby právo na svobodu slova svobodu vyjadřování bylo dodržováno stejně jako všude jinde ve světě. Děkujeme, paní Kopa. A nyní dávám slovo panu Galerovi. Děkuji vám, pane předsedající. Myslím, že je dobré, že tady toto téma diskutujeme v prvním týdnu nového parlamentu. Vedoucí skupin se bohužel vyslovili proti usnesení a já jsem si tam kladl otázku, na koho zde vlastně bereme ohled. Usnesení by bylo pomocné pro ty, kteří v Iránu myslí jinak, kdybychom zaujali stanovisko a dali jim najevo, že to, co se tam oficiálně označuje za prezidentské volby, není v žádném případě v souladu s demokratickými standardy zbytku světa. Právě proto, že byli vyřazeni někteří kandidáti a vůbec tam nebyly srovnatelné podmínky pro ně. Z toho důvodu si myslím, že bychom měli politicky vyjádřit nějaké stanovisko a říci nahlas, že výsledky voleb neodpovídají svobodné vůli iránských občanů. Měli bychom aktivně používat náš nástroj pro posílení demokracie, podpořit občanskou společnost a podpořit také opozici. Myslím, že to je politika, kterou bychom v krátkém časovém horizontu mohli realizovat. Děkuji vám. Galer. Děkujeme, pane Galere. A nyní předám slovo Ruku Lunáčkovi. Děkuji vám, dámy a pánové. Minulý týden jsme ve výboru pro zahraniční záležitosti slyšeli jednoho iránského režiséra a ten nám jasně řekl, že před těmito volbami v Iránu bylo 20 demokracie. Po této volbě, která pro něj znamenala puč, už demokracie neexistuje v Iránu vůbec. K těmto slovům a k tomuto názvu já se připojuji. Byl to opravdu puč. Byl to velký volební podvod provedený na velké části iránského obyvatelstva, které se vyslovilo pro změnu. Pane předsedo rady, mě zajímá především jedna věc. V polovině srpna bude do funkce takzvaně uveden znovu zvolený v uvozovkách Mahmud Ahmadinejad. Co se v současné době probírá v radě? Bude tam nějaké oficiální zastoupení Evropské unie, formální zastoupení a ostatních členských států? Já doufám, že tomu tak nebude, protože já si myslím, že po tomto puči, ke kterému v Iránu došlo, Evropská unie nesmí být oficiálně zastoupena a ani členské státy. Já se vyslovuji pro další dialog, ale za těchto podmínek myslím, že by z Evropské unie nikdo neměl oficiálně při této události být. Já se ptám, jaká je vaše, jaké je vaše stanovisko, jak o tom hovoříte. Grazie. Eh, ora la parola. Děkuji. Slovo dostává Antonio Panciri. Děkuji, pane předsedající. Když hovoříme o takových tématech, jako je dnes, vždy existuje nebezpečí, že přijdeme a zasáhneme příliš pozdě a budeme za těmi událostmi pouze pokulhávat. Proto doufám, že Evropský parlament zde hraje důležitou roli a že ji také zastane. Jde zde o to zastupovat Evropskou unii na světovém jevišti a pomoci demokratizaci v Iránu. Musíme ale zabránit tomu, že po velké pozornosti, kterou volby v Iránu získaly a také po těch demonstracím, které byly násilně potlačeny, musíme tedy zabránit tomu, aby to celé upadlo v zapomnění. Musíme se této otázky chopit a udržet pozornost u těchto témat. Rád bych poděkoval švédskému předsednictví za dnešní poznámky a rád bych poprosil, aby pokračovala spolupráce s Ruskem, Spojenými státy a jinými státy a aby tam bylo zasaženo převážně v oblasti jaderné. Děkuji i vám za dodržení řečnické doby, říká předsedající. Pan Vidal Quadras, máte jednu minutu. Gracias, señor presidente. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. V posledních několika týdnech a jsme sledovali s velkým pohnutím obrázky velké odvahy, hrdinství iránského lidu, který se postavil bez zbraní s prázdnými rukami proti samopalům, ženy, které vedly tyto demonstrace. A vidíme zde opravdu veliké nasazení tohoto lidu, který chce žít ve skutečné demokracii. Vážený pane předsedo rady, reakce Evropské unie byla zatím velice slabá. Byla opravdu velice chabá, Naopak měli bychom vyslat velice silný politický signál, který ukáže naše odhodlání netolerovat tento teokratický autoritářský režim. Například možné řešení navrhla i vedoucí osoba exilu. Měli bychom vytvořit dočasný výbor, který by se který by se stával z odborníků, kteří by svolali nové volby pod mezinárodním dohledem. Cokoliv jiného je pouze mrháním času. Děkuji. Děkujeme, pane Kvadrasi. A nyní dáváme slovo paní Omen Reuten. Hij doet het. Voorzitter, mag ik beginnen om de... Pane předsedající, dovolte, abych nejprve řekla panu Beltovi, že je tady z celého srdce vítám jakožto úřadujícího předsedu rady. Čekají ho, eh, čeká ho nabitých eh, šest měsíců, protože bude mít odpovědnost za všechny hlavní události ve světě nyní. Hovořím ale o Iránu. Je to režim, který je nevypočitatelný. Je těžké odhadnout, jaký bude jeho další krok. Dále, podíváme-li se na náboženskou povahu, jde samozřejmě o teokratickou vládu. Pokud jdeme v potaz korupce, které dochází všude ve světě, jde o střední východ nebo Pakistan, tak eh, v takových situacích potom dialog skutečně nepomáhá. A já tvrdím, že občané chtějí více svobody a to zcela oprávněně. My jakožto Evropané bychom jim měli poskytnout v této věci veškerou možnou podporu. Proto se vás táži, pane Belde, proč rada doposud nedokázala přijmout nějaké razantnější znění, razantnější prohlášení? Proč stále klademe obchodní zájmy před lidská práva? Děkuji, paní Omen Ritten. A nyní další řečník. Děkuji, pane předsedající. Nejprve chci samozřejmě odsoudit události, ke kterým došlo k Iránu, útlak ze strany vlády. Ale zároveň chci se připojit k tomu, co řekli kolegové, kteří říkali, že bychom měli propojit eh, tlak eh, se snahou o udržení dialogu a vyjednávání. Dějiny a zkušenosti nám ukazují, že úplné přerušení vztahu s autoritářským režimem nepomáhá zlepšit život občanů trpících pod útlakem takového režimu. A také to oslabuje pozici těch, kteří volají po dodržování demokracie a lidských práv v dané zemi. Proto bychom měli využívat všechny nástroje, které máme k dispozici v Evropské unii, proto abychom vyvíjeli tlak s tím, že začít musíme tady v Evropském parlamentu, měli bychom se tady snažit vyvíjet tlak na iránský režim, ale zároveň musíme ponechat ten dialog v běhu. Je třeba snažit se vyvíjet tlak prostřednictvím dialogu, zejména prostřednictvím našeho vysokého zástupce pana Solany. Děkujeme. A nyní pan Magdi Alam. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Irán představuje v současné době největší hrozbu mezinárodní bezpečnosti a stabilitě na jedné straně tím, že porušuje rezoluce OSN a že pokračuje ve vývoji atomových zbraní. Na druhé straně Irán opakovaně vyhlásil, že chce zničit existence státu Izraele. Já doufám, že Evropská unie pod švédským předsednictvím vyšle jasný signál této zemi. určité věci nemůžeme, o jistých věcech nemůžeme vyjednávat, právo na život, eh, důstojnost člověka, možnost volby, to přece nemůže být pouze jedna strana bilaterálního vztahu. Je velice důležité, abychom jasně řeš, jasně řekli to, že Izrael má právo na existenci a o tom se nemůže vyjednávat. Evropa má za sebou zkušenost holokaustu a proto nesmíme dovolit, aby došlo k dalšímu holokaustu, holokaustu v této oblasti. Děkujeme. A než dáme slovo radě, ještě má slovo Filip Juin. Pane předsedající, já jsem požádal o slovo, abych požádal, aby se náš sněm jasně vyjádřil ve prospěch finančních sankcí a technických sankcí proti Iránu. Samozřejmě je zde celá řada argumentů proti sankcím, které budou mít dopad na běžný život občanů. Ale co ještě horší, pane předsedající, pro iránské občany, než případný nedostatek zboží, ještě horší by bylo naše mlčení naše nečinnost. Sankce, pane předsedající, by znamenaly, že nejsme lhostejní a to si myslím, že je to nejdůležitější. Proto, pane předsedající, náš parlament podle mého musí požadovat uvalení finančních sankcí vůči Iránu. Děkuji. Děkuji. Zaznamenal jsem ještě jednu žádost o slovo a udělím slovo náš parlament tady představil celou škálu názor. Je to důležité u tak citlivého a významného tématu. Takže nyní dávám ještě slovo panu Tanokovi, než předám slovo radě. Odporný iránský teokratický režim je již vinen celou, z celé řady zločinů e, vůči e, svému lidu, včetně Bahají a homosexuál. Nyní stovky neza, e, nevinných protestantů, demonstrantů Eh, asi by nás eh, neměl překvapit nějaký obrovský volební podvod v takovém režimu. Domnívám se, že eh, demonstranti, demonstrující mládež, kterou bych rád odsud pozdravil, nakonec přivodí pát tohoto režimu. Zaznělo tady, že by parlament měl vyslat pozorovatele, volební pozorovatele, který by zjistili, zda došlo k podvodu. Já si myslím, že ne, neměli bychom nikdy legitimizovat volební podvod kdy eh, jsou kandidáti eh, voleni podle toho, jaká je jejich náboženská, náboženské přesvědčení a hlasy jsou spočítány ještě před uzavřením volebních místností. Děkuji a nyní dávám slovo panu Beltovi pro závěrečné slovo jménem Rady. Děkuji, pane předsedající. S velkou Pozornosti, jsem si vyslechl tuto bohatou škálu názorů. Jak tady zde zaznělo, je to důležitá rozprava na nesmírně důležité téma. Já si myslím, že je důležité, abychom byli jednotní ve svém vyhodnocení situace, v tom, co vidíme na televizních obrazovkách a co ještě důležitější, co jsme slyšeli od samotných Iránců, protože od nich se dozvídáme ještě více, než co k nám přichází z televizních obrazovek. Eh, rád bych se trošku pustil do sporu s někým, kdo řekl, že nehovoříme dostatečně jednoznačně, protože srovnáte-li vyjádření Evropské unie s tím, co řekli všichni ostatní významní světoví aktéři či organizace, není sporu o tom, že my jsme ti, kdo hovoří nejednoznačněji, nejdůsledněji, nejrazantněji na celém světě. Samozřejmě bychom si přáli, aby ta slova měla větší účinek, než tomu bylo doposud, ale tak tomu bývá často. Nicméně i ta slova, o tom není pochyb, jsou důležitá. Hovoříme zde především, hovořili jsme zde především o tom, k čemu došlo v Iránu od prezidentských voleb 12. června. Ale je, myslím, důležité bavit se i o tom, co jsme viděli na televizních obrazovkách před 12. červnem. Protože najednou Eh, je Irán jiný než ta země, na kterou jsme byli zvyklí. Najednou se zde objevil prvek eh, pluralismu a zjevná vůle po změně, eh, ochota k otevřenosti k reformě. Zda to představuje názor většiny Iránců či několik, to je velice obtížné vyhodnocovat takto zvenčí. Nicméně to je důležitý vývoj a svědčí Eh, svědčí o tom i také eh, síla toho protizákroku po 12. červnu. Takže když odsuzujeme eh, ty zásahy, ke kterým došlo, neměli bychom ani zapomínat na to, co jsme byli zvyklí výdat před 12. červnem v souvislosti s Iránem. Já si myslím, že všichni samozřejmě máme právo říkat, co si myslíme. Pane Sarušvolsky, pane Konbendete, pane Mauro, myslím si, že Náš názor je prakticky shodný, ale samozřejmě nejsložitější není eh, to, jaká slova použijeme, ale jaké kroky učiníme tváří v tvář takové situaci. A myslím si, že tady je třeba postupovat na dvou frontách. Ta první, to je zjevné, Evropská unie musí být jasným hlasem ve prospěch demokracie a lidských práv, ať už je to kdekoliv na světě a za jakýchkoliv okolností samozřejmě můžeme brát v potaz jiné faktory, ale ty by neměly některak oslabovat eh, naši důslednost v oblasti lidských práv. Proto musíme odsoudit eh, ta, eh, ty ztracené životy, ta, ty to, že jsou osoby zadržovány, musíme apelovat na dodržování svobod a práv, která, na které má právo každý jednotlivec na světě ale také, a v tom možná někteří se mnou nebudou souhlasit, musíme být také připraveni k dialogu s Iránem. A to je mnohem složitější, eh, než jenom stát stranou nebo eh, ponechat tu zemi v izolaci. Pan Kelam hovořil o některých eh, historických zkušenostech, ze kterých můžeme vít a jak je vždy třeba vyvašovat různé faktory. Ale to, že Evropa má i svoji historickou zkušenost, se mimo nepromítá i zde eh, v této sněmovně. A tím spíše bychom měli být připraveni touto cestou. Samozřejmě nemůžeme očekávat, že diplomatický dialog eh, dokáže vyřešit eh, všechna témata, o kterých jsme zde hovořili. Samozřejmě do té rovnice musí vstupovat i další činitelé, ale ani bychom neměli zapomínat na to, že jsou určité věci, které se musíme snažit řešit právě cestou diplomatického dialogu. A ať už je o toho zaměstnance britské ambasády nebo francouzské studenty a další, tak eh, tyto situace musíme řešit cestou dialogu. Já pocházím ze země, kde 1% našich občanů pochází z Iránu. Takže to jsou eh, konstelace opravdu různé a musíme být připraveni pomáhat jednotlivcům v různých případech, eh, aniž bychom přitom samozřejmě doufali, že se nám podaří vydržet všechno naraz. Dále je zde ten jaderný program, o tom jste se také někteří zmiňovali. Někteří eh, si představují určitá jiná řešení. Já si myslím, že žádné řešení není možné bez diplomatického dialogu o této věci. Samozřejmě to bude eh, obtížnější za těch současných okolností. O tom není pochyb. A myslím si, že také jednání ve výboru AFED minulý týden eh, jasně ukázalo, eh, jaká obtížná rozhodnutí budeme muset učinit v nadcházejících nejenom týdnech, ale měsících. Ale o mnoho déle by to být nemělo. A budeme tedy spolupracovat navzájem, ale budeme se také snažit eh, se angažovat spolu s dalšími mezinárodními hráči, nejenom eh, Amerikou, kde asi je nám nakloněna Obamová administrativa, ale také musíme apelovat na Radu bezpečnosti, Rusko, Čínu, na širší mezinárodní společenství a teprve potom můžeme doufat, že se nám podaří začít řešit nejenom ty bezprostřední, ta bezprostřední naléhavá témata, ale i některá témata další. Já jsem tedy vděčen za tuto rozpravu. Myslím, že ukázala, že jsme jednomyslní, pokud jde o hájení našich hodnot, ale zároveň tato rozprava poukázala na to, jaká obtížná rozhodnutí budeme muset učinit nadcházejících, eh, nadcházejícím období. Je třeba nejenom vědět, o co nám jde, ale také se snažit to skutečně dosáhnout. Jistě to nebude lehké a mohu vás ujistit, že Rada se i nadále bude výrazně eh, angažovat eh, ve všech aspektech eh, iránské záležitosti. Děkuji. Děkuji radě. Nevím tedy, jestli je teď ještě důležité, aby já se, já se omlouvám, ovšem já jsem zrovna dostal informaci a chtěl jsem na to poskytnout Natalia Estemirová, která byla kandidátka na Sacharovou cenu Evropského parlamentu eh, v Grozném, byla unesena dneska ráno. Takže byla unesena, vůbec nevíme kým a proto žádám radu, žádám komisi a žádám rovněž všechny poslance, abychom protestovali, abychom, abychom mysleli na tuto ženu a abychom protestovali proti tomuto aktu. Jsem přesvědčen o tom, že Rada a parlament tady to všechno zohlední a učiní odpovídající opatření. Předchozí rozprava je nyní ukončena. A nyní dostává slovo pan Howitz z osobních důvodů. Prosím vás pěkně, pan Tanok o mně před chvíličkou hovořil. Já si myslím, že jsem velice jasně řekl minulý týden, že pokud by k tomu byly dobré, eh, dobrá situace, tak by Evropská unie mohla vyslat pozorovatelskou misi. Ovšem Evropská komise si nemyslela, že jsme byli připraveni a proto si myslím, že v podstatě nemůžeme ani napadnout tyto volby, protože jsme tam nebyli. My byli celý to, že pan Tanok zde nebyl, když jsem eh, oznámil eh, tuto mou argumentaci. Proto jsem to chtěl napravit. Děkuji. Děkuji, milé kolegyně, milí kolegové. Na pořadu jednání je teď prohlášení Rady a komise k otázkám Číny. Slovo nyní dostává za radu pan Karl Bild. Děkuji za slovo. Pane předsedo, dochází k další debatě